<clears throat> OK, colleagues. No, eh. Takže kolegové, jestli dovolíte. OK, colleagues, let's eh, go into... Začneme odpolední část naší schůze. Konečně i my se dostáváme k předsedání výboru. Jak víte, náš vyjednávací tým se skládal z předsedy rozpočtového výboru a teď se teď zasedají na půdě rady, takže tady nikdo z nich eh, není a proto musíme odložit většinu programu, zejména po tom slyšení dnes dopoledne. To byl bod 6, vlastní zdroje MMF, to bylo zrušeno. 9, pozdě opravní rozpočet 2 a 3 to také, je 4, bod číslo 5. Rozpočet na rok 2014, mandát pro třístranná jednání. To také, proč se to týká rady. Potom tady máme politiku nemovitosti, ale Monika tady zrovna není, takže to také rušíme. Pan Lion, to také od, odkládáme, jestli se nepletu. Zbytek věcí byl už vyřešen dnes dopoledne. E, a teď můžeme tedy rovnou přejít k hlasování k bodu 15.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 že tady nejsou žádné žádosti o převody eh, v rámci rozpočtu na rok 2013. Takže pane předsedo, jestli s tím budete souhlasit, tak o tom můžeme vést eh, výměnu názorů. O té žádosti, kterou jsme dostali od komise v rámci eh, bodu 15. Podle této části jsme se dostali do fáze plnění eh, eh, rozpočtu, která je už napjata. Je evidentní, že zdroje nezbytné pro platby jsou eh, omezené, je jich málo a proto musíme provést určité převody. Zdá se, že komise bude žádat čím dál tím více těchto převodu, tak eh, vzhledem ke zvýšené úrovni plateb. A v takovém případě bychom převáděli 30 milionů eur z fondu pro vnější hranice, abychom udělali platby podíle 3 rozpočtu což je prevence a boj proti organizovanému zločinu. Tam je potřeba 327 milionů euro. Protože opravní rozpočet číslo 2 nebyl přijat, tak máme problém s platbami a rada požádala o navýšení těchto uh, položek, což znamená, že se k tomu bude muset nějak vyjádřit. Tento výbor by měl přijmout stanovisko k této situaci. Nejde jenom o ten opravný rozpočet číslo dvě, který to měl navýšit. Ale jde také o převody zdrojů na mí- tam, kde je málo peněz. Podle dohody s radou mělo 7,3 miliardy euro jít na jiné účely. Teď, tam, kde chybí peníze na platby, eh, ty peníze budou nadále chybět, což znamená, že tady nedostatek eh, prostředků a že asi to nemůžeme takto dělat po zbytek roku 2013 a my jsme jako parlament na to několikrát upozorňovali. A proto musíme požadovat nejenom ten první krok, u kterého parlament říká, že to bude spojeno s eh, tím víceletým finančním rámcem a že to bude spojeno s tou částkou 7,3 miliardy, ale ty mezery budou muset být zaplněny v rámci opravného rozpočtu číslo 2. Můžeme o tom eh, diskutovat a hlasovat o tom na našem příštím zasedání 27. června. Dobře, děkuji. Má někdo nějaký příspěvek, Joran. Já mám otázku. A sice, co se stane, když tento převod odmítneme? Mohli bychom to odmítnout z politických důvodů a říct si, to mělo být vrženo rozpo- eh, opravným rozpočtem číslo 2. Co nastane v té situace, když nebudeme mít dohodu o opravném rozpočtu? To je dobrá otázka. for coffee. Oh. Giovanni. Giovanni? Já si myslím, že tu otázku musíte položit komisi. Komise eh, na to může nejlépe odpovědět. Máme tady zástupce komise, takže co eh, by nastalo, kdyby z politických důvodů by parlament odmítl tento převod? Děkuji. Tento převod byl správně popsán vaším zpravodaj, je to nouzové opatření, protože jsme v situaci, kdy všechny prostředky na platby, už byly, které by měly být na posílení, už byly spotřebovány, což jsou tady určité účty, které potřeba zaplatit. Komise jako nouzové opatření navrhuje vzít peníze z jiné eh, kapitoly kde došlo k odkladu určitých závazků, kde tady nevznikly, nevznikly smluvní závazky. Teď se nacházíme v tom období nejistoty, kdy chybí politická dohoda na posílení o 7,3 miliardy v rámci toho opravného rozpočtu. A mezi tím se komise snaží minimalizovat negativní dopady toho, že nebudou včas propláceny faktory, které už eh, dorazily. Pokud nebude přijat nebo schválen tento převod, tak eh, my jako komise můžeme pouze čekat, dokud nebude schválena aspoň část opravného rozpočtu, to by byly mimořádné prostředky, ale došlo by k tomu, že bychom museli platit penále za ty neproplacené faktory. To znamená, že z prostředků poplatníků by se museli platit úroky místo toho, aby se propláceli ty účely, které byly mm, schváleny. Takže pokud ten plný rozpočet nebude schválen, tak ta situace zůstane stejná, ale bude to ještě dramatičtější v tom smyslu, že všechny ty nachystané platby, které čekají na proplacení a které přicházejí neustále, nebudou eh, proplaceny a budeme tím pádem muset hradit ještě více těch penále. A my tedy počítáme s pochopením obou částí rozpočtového orgánu, aby tento problém byl vyřešen. Protože ignorovat to nadále nemůžeme. Děkuji komisi. to bychom se měli se obrátit na radu. Jaran, já jsem to nadnesl, protože si myslím, že se nacházíme v obtížné situaci. Komise má pravdu, když říká, že pokud odmítneme tento převod, tak možná bude muset platit penále, ale i ten samotný převod je nákladný. Pokud bychom měli řešit všechny ty žádosti o platby těmito převody, tak je, to má obrovské náklady, dokumentace, překlady, zasedání, má to obrovské finanční eh, dopady, jenom z toho důvodu, že rada neschválila opravní rozpočet číslo 2 a to také není rozumné. I... A já si myslím, že tyto náklady jsou možná ještě eh, vyšší než ty náklady na ty úroky nebo eh, penále. V každém případě je to situace, která není akceptovatelná. Všechno to asi víme dávno, ale chtěl jsem se to jenom vyjasnit. Že celá, potom celý náš program bude plný těchto žádostí o převody, když se nic nestane. Ano, bylo by dobře vědět, jak velké to jsou náklady. Děkuji, někdo další se o slovo nehlásí, nemusíme o tom hlasovat, dobře. Takže půjdeme dál k bodu 16. Rozpočet na rok 2013. Ostatní oddíly. pravdem je Derek Von. Tady jsou další žádosti o převod. Děkuji. Já jsem chtěl říci, že tyto, dva, tyto dvě žádosti o převod nejsou kontroverzní, ale máme tři hodiny, takže můžu mluvit hodinu a půl o každé z těch žádostí, jestli s tím souhlasíte. První eh, žádost se týká eh, Evropského hospodářského sociálního výboru. Je to malá částka, 23 tisíc euro. Týká se to údržby a nábytku. Ty peníze mají jít do položky na stěhování nábytku. Došlo tam k nějaké reorganizaci kanceláře, je to malá částka. 23 tisíc euro, takže to je eh, víceméně neutrální rozpočtově. Takže tím je to vyřešeno. Druhá eh, žádost souvisí s Evropským ombudsmanem. Tam nebyly využity prostředky od 123 tisíc. Chtějí to převést do jiných kapitol na eh, zaměstnance, na nákupy služeb a na údržbu a na pořízení softwaru a potom také na automobily, takže je to přesun z jedné do tří eh, položek. Eh, jsou to víceméně minimální náklady, takže zase si myslím, že by to nemělo být kontroverzní. Takže bych navrhoval, abychom to při hlasování schválili. Dobře, v tom případě eh, budeme hlasovat. Kdo je pro? Eh, tento převod pro Evropské hospodářské sociální výbor. Kdo proti? Přijato. Drželi se. Dělám to poprvé. Druhá žádost o převod, kdo pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Ještě něco, pane zpravodaj? A teď eh, oznámení nebo sdělení. Přerušíme schůzi, protože tady nemáme naše vyjednavače. Měli by se brzy vrátit. až, dojde, až skončí ta schůzka na radě a sekretariát bude informovat členy o tom, jestli budeme moci pokračovat. Koordinátoři se potom setkají, až se vrátí vyjednavači. Takže opakuju ještě jednou pro případ, že neskončí během tří hodin. Nevím, jak dlouho může trvat to druhé kolo vyjednávání. Ale buďte prosím k dispozici aspoň do šesti a nebo do půl sedmé, pro koordinátory to platí taky, buďte budově. myslím, že bude potřeba ještě něco probrat. Děkuji a tím teď přerušuji naše jednání.